La Presidente. Kolegi, kolegové, podle programu nás čeká prohlášení Rady a Komise o uzavření veřejnoprávní televize v Řecku. Hned dám slovo radě místo předseda Leškevičius. Prosím, máte slovo. Madam President, Paní předsedkyně, dámy a pánové,